about the meeting, about the study. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. I think... Dobré odpoledne, dámy a pánové. Domnívám se, že nás je již zde dost, včetně týmu, který se zabývá směrnicí o spožděných platbách. Já vím, že nadále probíhá speciální zvláštní plenární zasedání. A já jsem požádal Eh, také předsedu komise, aby také dal témata týkající se společného obchodu eh, na program a aby jim věnoval větší pozornost. A toto se týká také předsednictví rady. Tak já bych se nyní chtěl dostat k formalitám. Máme zde návrh programu, který byl distribuován a já bych vás chtěl uh, vám chtěl připomenout, že v této místnosti jsme i zítra a to doufám, že tato místnost, která je velká, bude nadále plná. Zítra budeme mít velice zajímavé zasedání a to se týká zprávy pana Greka a také budeme zde mít Maria Monty, který bude hovořit o své zprávě a také se zapojí do diskuse o zprávě pana Greka o spotřebitelích. Takže zítra máme také dvě hlasování. Zítra budeme hlasovat o zprávě paní Weiler a potom bude, budeme, dnes budeme mít uh, zprávu paní Weiler a bohužel eh, kolega, který eh, má zprávu o eh, Švýcarsku, nemůže dnes přijít, zdržel se v Polsku. Máte nějaké připomínky k programu? Není tomu tak? Já mám několik sdělení. Já bych chtěl vás formálně vám připomenout, abyste se seznámili také se zápisem z 23. února až 16. až 18. března, pokud takovéto nějaké nějaké námitky máte, tak vás žádám, abyste mi je sdělili, jinak budeme považovat závis za schválený. Nyní se dostáváme k jedné velké legislativní zprávě, která je eh, v prvním čtení. Spravodajkou je paní Weiler, která bude hovořit o pozměňovacích návrzích, které byly předloženy. Potom dám také slovo stínovým spravodajům paní Hansley, Kreuzmann, Ruler, pan Kožušník, pan Kožušník byl na plenárním zasedání, možná, že přijde později, a také máme zde další možnosti pro ostatní poslance, že se mohou vyjádřit. Paní Brinkman také se nás seznámí se svým názorem na pozměňovací návrhy, takže dám všem slovo, kteří si to budou přát. Nyní si vyslechneme názor paní Weiler na pozměňovací návrhy, které do posud dostala. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych začít tím, že pro mě, a myslím si, že pro mnoho kolegů, bylo velice zvláštní u této zprávy, že jsme měli více než 200 pozměňovacích návrhů. A byly jste velice různé pozice jednotlivých frakcích, to je jasné. A musím si říct, že na začátku to vypadalo tak, že to celou věc neusnadní. Ale pak tomu bylo tak, že jsme Promiňte, že vás přerušuji, říká pan předseda, ale tlumočení do angličtiny je problematické a s nějakým způsobem máme technické problémy. Takže eh, ověříme, zda to funguje. Kabina je přítomná. Eh, paní řečnice říká, můj mikrofon je zapnutý, funguje to nyní? Dobrá. Pan předseda je důležité, aby mě rozuměl, takže začnu znovu od začátku. Máme více než 200 pozměňovacích návrhů a toto nepřekvapilo pouze mě, ale i mnoho dalších kolegů. Na druhé straně mohu již nyní říci, že je velice potěšující, že i přes ty mm, velice rozdílné názory, které existují, že přesto všechno jsme dnes dopoledne v rámci rozhovoru mezi stínovými zpravodaji, když jsme hovořili o pozměňovacích návrzech, dospěli k velké společné linii a shodli jsme se na tom, jakým způsobem chceme poskytovat dál. A ještě chci říci k těm pozitivním aspektům, že jsem byla potěšena, že to, co jsme očekávali u tohoto zákona, takovou tu odhodlanost, že tu odhodlanost jsme si dokázali udržet. Trošku se nám podařilo ten zákon usměrnit jiným způsobem, než si to přála komise. A myslím si, že pokud se takto dohodneme na tom, tak nebudeme mít měkký zákon, ale budeme mít opravdu jakýsi pomocný prostředek se sankcemi. Dostaneme právní předpis, který nebude příliš komplikovaný, nebude mít příliš mnoho výjimek a nebude nepříliš mnoho rozlišovat. Dostaneme tímto způsobem právní předpis, který bude představovat vyrovnanost mezi obchodními transakcemi ve veřejném sektoru a mezi obchodními transaktory v sektoru privátním. Toto se ukázalo již během obou dvou slyšení. Celo se tedy, že většina tohoto výboru je proto, abychom měli relativně jedno značnou úpravu s malým počtem výjimek. Nebudu nyní procházet všechny pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Dnes dopoledne se totiž v rámci rozhovoru stínových zpravodajů ukázalo, že pokud dospějeme k určitým jednoznačným rozhodnutím, tak mnoho pozměňovacích návrhů odpadne. Důležité pro rozpravu a pro to, jakým způsobem se rozhodneme, či jsme se rozhodli, bylo to, že se nám podařilo najít rovnováhu to rovnováhu mezi jakousi praktickou proveditelností a zároveň mezi tím, aby národní úpravy, které již existují v členských státech, například v Velké Británii či v Nizozemsku, aby tyto právní úpravy mohly být udrženy i nadále. V několika ohledech se nám i v tomto směru podařilo dospět ke schodě. Nejnovější novou takovou změnou je toto. Všichni stíhoví zpravodavé ze všech frakcích, a myslím si, že dnes dopoledne byly zastoupeny opravdu všechny frakce, všechny frakce mě signalizovaly, že si přejí harmonizaci nejen pro výši sankcí, tedy ta 2% či 1%, a také pro tedy veřejný a soukromý sektor, ale že si přejí harmonizaci i pro platební lhůty. Pokud se nám to podaří takto odhlasovat a na konci dubna, tak eh, se tímto způsobem zbavíme jakýchsi specifických opatření pro oblast veřejných zadavatelů. I pro mě bylo poněkud obtížné vše zohlednit, protože tam byly ty platební lhůty 30 eh, dnů pro soukromý a veřejný sektor, to zůstává a navíc k tomu zde máme tu výjimku, pokud je odůvodněná. A to jsme si takto přáli již od počátku. Samozřejmě se k tomu nemohu vyjářit ještě definitivně, protože se ve Štrasburském týdnu ještě setkám se stítovými zpravodaji. Pravděpodobně to bude tak, že budeme mít 60 lhení důtu pro obchodní transakce v rámci privátního sektoru takzvané B2, B2B. To je tedy taková ta velká linie, která se nám rýsuje. A znamená to, že se trochu odkláníme od současného principu směrem k harmonizaci. A na závěr bych ráda řekla, že já osobně, a nejen já osobně, jimž i celá má frakce, která mě v tomto podporuje, jsme tohoto politického mínění. Totiž, že zásada freedom of contract, tedy svoboda v rámci uzavírání smluv, je něco, čeho se chceme držet i nadále. Zároveň ovšem vidím, že většina tohoto výboru chce více zohlednit zásadu harmonizace než zásadu smluvní svobody. Chápu různé názory různých malých a středních podniků, tedy té skupiny v obchodních transakcích, v obchodním životě, které pomocí toho, této právní úpravy chceme pomoci. Víme, že velká část malých a středních podniků si přála přísnější regulaci a jiná část si přála více pružnosti. Kolegové již říkali, a je to tak, že nemůžeme tedy zohlednit přání všech. A proto podpoříme návrh, který půjde v tom směru, abychom měli úpravu B2B, tedy privátním sektoru, abychom zde měli kompromisní návrh, který bude počítat s hlutou 60 dnů a tímto způsobem bychom to předložili pro hlasování. To je tedy v tom okamžiku takový ten hlavní směr, kterým se chceme vydat. A myslím si, že všechny ostatní aspekty, kde chceme tedy mít regulaci sankce 2%, protože to nechceme mít jako trest, chceme to mít jakožto, pouze jakožto sankci. Můžeme ještě tedy vyjednávat o zvýšení těch procent ve Štrasburském týdnu, ale já tam nevidím žádné velké problémy. Myslím si, že taková ta rozhodující linie, kterou jsme v rámci posledních rozhovorů ve výboru ještě neměli, tak tu již nyní máme. A je to totiž to, že většina ostatních politických skupin si přeje harmonizaci. A já si myslím, že toto by se měla veřejnost dozvědět a měli by se to dozvědět i všichni kolegyně a kolegové, kteří nejsou součástí tohoto výboru. Děkuji. Děkuji za velice komplexní obrázek a také se k některým bodům posléze vyjádřím. Já jsem to pochopila, pochopil tak, že jste se na většině věcí domluvili, to znamená, dospěli jste ke kompromisům, což usnadní náš život. Paní Hanzlík. Děkuji bardzo, pane předsedající. Bardzo si cieszę. Děkuji, pane předsedo. Výsledky jsou velice dobré a slibné a také blahopřeji paní zpravodajce, neboť naše spolupráce byla velice úspěšná. Na dnešní schůzce stínových zpravodajů jsme také velice dobře spolupracovali. Pokud se týče stanoviska naší frakce, tak my jsme předložili celou řadu pozměňovacích návrhů, které můžeme zhrnout následujícím způsobem ve čtyřech bodech. Ale nejdříve vám chci říci, že se mi zdá, že otázka pozdních plateb se netýká pouze veřejného sektoru. Je to velice důležitá věc také pro malé a střední podniky. Proto navrhujeme, abychom se podívali na malé a střední podniky a pomohli jim v rámci společného trhu. Proto se domníváme, že směrnice o pozdních platbách je dobrým legislativním návrhem a malé a střední podniky se na ní dívají s nadějí. My bychom neměli diskriminovat a dělat velké rozdíly mezi veřejnými a soukromými subjekty teprve tehdy, jestliže všechno bude harmonizováno, pak můžeme hovořit o dobrých tržních podmínkách. To znamená, jestliže se bude směrnice stahovat na všechny. Jestliže chceme podporovat malé a střední podniky, tak pro malé a střední podniky je důležitá likvidita. Oni musí dostat své příjmy, v dobrém čase, tedy ve vhodné lhůtě. A proto jsme také předložili eh, pozměňovací návrhy týkající se harmonizace na úrovni B2B. V rámci B2B bychom chtěli stanovit maximální délku splatnosti v délce 60 dnů. Pokud se týče vztahu mezi veřejnými a soukromými sektory, tak tady je návrh na 30 dnů plus opcionálně ve zvláštních případech další 30 denní lhůta. Takže tak si to představujeme, 30 plus 30. Pokud se týče sankcí, které zde byly také zmíněny, tak zde jsme toho názoru, že sankce nepřinesou vždy pozitivní výsledky. Tady hovořím o návrhu 5%. Může se ukázat, že toto bude příliš velká překážka, příliš velké břemeno pro podniky. Když hovoříme o soukromých subjektech, podnicích jako takových, tak to vypadá, že podniky nechtějí dodatečné sankce a například úroky, ale raději chtějí, aby se platilo v rámci příslušných lhůt splatnosti. Takže my také jsme pro odstranění pětiprocentní sankce a na tom jsme se shodli, tak jak eh, už to řekla paní zpravodajka, tak pravděpodobně schoda bude na tom, že 5% bude odstraněno. Potom také poplatky na vymáhání. Já podporuji návrh Evropské komise, že soukromé a veřejné subjekty by měly být pojednávány stejným způsobem. V našich pozměňovacích návrzích jsou určité rozdíly, ale doufám, že se dopracujeme v rámci frakce ke společné pozici. Já bych byla pro paušální částku 100 euro a pokud se týče transakcí nad určitý práh, tak bych byla spíše proti jednoprocentnímu návrhu. A myslím si, že v Štrasburku se dopracujeme ke kompromisnímu návrhu, který bude uspokojivý pro nás, pro všechny. Děkuji paní Weiler za dobrou spolupráci. Děkuji. Pan Kreuzmann. Děkuji, pane předsedo. Jak to vidím, a je to v v celku překvapující, podařilo se nám nalézt kompromis. A to No, kompromis, který pomůže malým a středním podnikům. To byl cíl našich snah. A je to kompromis, který znamená systémovou změnu. Je jasné, že kompromis nemůže vždy zohlednit všechny přání. Komise navrhla 5% sankci. Potom došlo k diskuzi, zda je to opravdu správné, že ta sankce se postihuje pouze veřejné, orgány veřejné moci a ne soukromé. Jednalo se o tedy rovné zacházení. Musím říct, že v Německu tento problém mm, trestních postihů neznáme bývali bychom to mohli zavést, ale chci říci, že u nás v našem právním systému žádné trestní plavby nemáme. Samozřejmě, jak říkám, tento kompromis jedna chce změnu systému a jedna chce pomoci malým a středním podnikům. A paní Wiley říkala, že to, na čem jsme shodli, je mnohem jednodušší než to, co navrhla komise. A v podstatě je možné to malým a středním podnikům vysvětlit pomocí tří věd. Máme smluvní svobodu u těch orgánů veřejných moci, tam máme těch 30 dnů, může to být eh, prodlouženo na 60 dnů. A u soukromých subjektů máme rovněž smluvní svobodu až do 60 dnů. Můžou se tedy shodnout na čem chceme, ale nemohou překročit hůdu 60 dnů. Hovořilo se o tom, že malým a středním podnikům to pomůže více, protože oni hm, mají ze zákona eh, vlastně nárok na to, aby ta platební lhuta nepřekročila 60 dnů a to bude pomoc pro malé a střední podniky. A shodli jsme se i na tom, že ty náklady na vymáhání chceme mít jakožto pevnou částku, nechceme, aby tam byla velká byrokracie a samozřejmě, že o detailech můžeme ještě hovořit. Chci rozhodně ještě říci, zdůraznit, že je to opravdu změna paradigmatu těch 60 dnů. A samozřejmě je důležité zde mít ještě tu základní sazbu, která by byla místo těch 10%, které navrhuje komise 9% tak toto bylo navrženo a to vlastně nahradí ty sankce, ty tu pětiprocentní sankci. A myslím si, že dnes dopoledne jsme se shodli na tom, a paní Weiler se k tomu vrátila, Shodli jsme se na tom, že se ještě setkáme ve Štrasburku, podíváme se na to, na čem se budeme moci shodnout a v Dubnu budeme moci rozhodnout. Děkuji paní Rüller. I já bych chtěla poděkovat zpravodajce, ale chci ještě upozornit na jednu věc, kde s ní nesouhlasím já jsem proto, abychom nehovořili o trestních postizích. Jde o to, abychom zvýšili úroky z prodlení. Ale úroky z prodlení to není žádný peněžitý trest. To je kvůli tomu, že někdo nezaplatil v rámci lhůty splatnosti. A pan Kreutzmann o tom správně hovořil. My musíme také vypustit toto slovo eh, trestní postih či peněžitý postih. My musíme hovořit pouze o, o úrocích z, prodle, z prodlení. Eh, a nesmíme trest, slovo trest či penále dále používat. Když se toto bude nadále vyskytovat slovo penále, tak eh, budeme muset celý návrh zamítnout.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 Pane já, já také chci poděkovat paní Veller. Já chci ještě jednou eh, toto říci a zdůraznit, že bylo velice dobré s ní spolupracovat. Eh, vzhledem k tomu, že toto je velice důležité téma pro biznis, pro obchodní svět jde o to, abychom především zjednodušili pozměňovací návrhy. Já jsem předložil pozměňovací návrh o B2B, o to, a e, šlo o to, aby se snížila splatnost na 30 dní a vypadá to, že většina je pro 60 dní, takže já také s tím budu posléze souhlasit že s 60 dny. A pokud se týče nákladů na vymáhání, tak tady bylo řečeno, že bychom měli opravdu se rozhodnout pro jednu paušální částku a tak celou věc zjednodušit. Když hovoříme o zvýšení úroků, tak tady se také přizpůsobím většině. Chci se zmínit o smluvní svobodě. My si nesmíme představovat, že dnes existuje nějaká velká smluvní svoboda. Dnes také již existují různé nečestné praktiky. A dnes mohou malé a střední podniky pouze žalovat velké společnosti u soudu. A to znamená, že současná smluvní svoboda nemá řádnou platnost. My musíme vyjasnit veškeré podmínky tak, aby nedocházelo k dalšímu žalování podniků a tak dále. Já si myslím, že musíme celou věc zjednodušit. A já se nepřizpůsobím většině eh, v otázkách výjimky pro vlády protože v Nizozemí eh, Eh, často veřejné orgány a vláda překračuje 30-denní lhůtu. Jestliže tady umožníme výjimky, pak dojde k další nejasnosti a já jsem proto, abychom stanovili pevnou lhůtu v délce 30 dnů, ale jestliže chceme lhůtu změnit, tak já jsem také o tom ochoten diskutovat, ale nesmíme dovolit žádné výjimky. Děkuji. Není jednotliví poslanci. Pan Vanoch a pan Šváb ještě se hlásili. Paní Gebhardt. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat Barboře Weilerové za velice dobrou práci, kterou odvedla a která nebyla jednoduchá. Právě toto téma je opravdu komplikované a velice citlivé protože se jedná obchodní podmínky pro podniky a nejenom o to, jedná se také o, o podniky orgánů veřejné moci, tedy o podniky ve veřejném sektoru, o způsob, jakým s nimi budeme zakázat. A proto si myslím, že se momentálně nacházíme na velice dobré cestě, k tomu, abychom schválili velice dobrou zprávu, která bude podpořena všemi frakcemi jak jsem se doposud doslechla. A to je opravdu dobrá věc. Ale přesto, přesto se trochu divím o tom, jakým směrem se diskuze, která proběhla, vyvíjí. A také Barbara Weilerová se divila směru tohoto diskuze. Totiž, že najednou toto chceme zavrhnout B2B, tedy e, vztahy mezi podniky, protože ve všech dosavadních diskuzích když jsme hovořili také o smluvní svobodě, eh, padly spíše od obrácené pozice. Většinou právě pravicový, pravicové strany říkali, že smluvní svoboda je velice důležitá, že ji musíme zachovat. A my jsme byli ti, kteří chtěli regulovat více a najednou je to všechno naopak. Dobrá, my bychom to mohli eventuálně akceptovat, budeme to ovšem muset ještě prodiskutovat ve frakci a podívat se na to, zda budeme moci souhlasit s takovýmto kompromisem, který se zde rýsuje. Ale jakožto frakce rozhodně nechceme vnášet do diskuze a do hlasování překážky a proto opravdu se tomu ještě budeme věnovat a zjistíme, do jaké míry jsme to schopni podpořit. V této souvislosti bych chtěla ještě zmínit Evropskou komisi a právní službu a chtěla bych říci, že bych si ráda vyslechla jejich názory, protože se obávám, že pokud v jedné oblasti zajdeme příliš daleko, a tím mám na mysli tu oblast B2B, a smluvní svobodu. A jedná se o smluvní svobodu, i když pan Kreutzmann říká, že zde máme tedy těch 60 dnů, kterými je tato smluvní eh, svoboda omezena. Tady je nebezpečí, že v konečném efektu nebudeme mít vůbec žádnou úpravu, protože rada to nepodpoří a řekne, že pro nás je to nepřijatelné. Takže já chci opravdu si ověřit, zda toto eh, neskrývá v sobě to nebezpečí, že se z toho stane taková páka, prá, páka pro ty, kteří si žádnou regulaci nepřejí. To bych rozhodně akceptovat nemohla a proto opravdu bych si velice ráda vyslechla, jaký názor k tomu mají ostatní instituce Evropské unie. Děkuji. Děkuji, paní Gebhardt. Já i také sekretariát chceme zabezpečit, aby ty určité návrhy byly rozumné z právního hlediska. To musíme prověřit. Paní Masip Hildalko. Sí, muchas gracias, presidente. Ano, děkuji, pane předsedo. Za prvé bych vám chtěl poblahopřát k vaší právní a parlamentní schopnosti, za to, že tento výbor spravoval tuto směrnici, i když výbor Jury, jež vedu, tam jsme bojovali o to, aby směrnice jako celek byla vypracovávána námi. Paní zpravodajka to ví, my jsme o to usilovali, ale ztratili jsme. Ale pozor, vy jste to řekli a... Omlouvám se, interference on your microphone. I don't know whether people hearing your translation. Uh, so... Vypadá to, že tam jsou interference u vašeho mikrofonu. Nemohl byste vyzkoušet další mikrofon, nebo možná vám zvoní mobilní telefon. Prosím, mohl byste zkusit mluvit do jiného mikrofonu? Ano. Uh, ah, Omlouvám se můj pohyb není jednoduchý, abych se dostal k dalšímu mikrofonu, ale jak jsem říkal, skutečnost, že jak jste vy velice dobře říkal, musíme dobře tvořit legislativu. Já jsem z diskuze slyšel, že malé podniky netrpělivě čekají na tuto směrnici, aby tato směrnice byla hotová brzo. Je velice důležité, abychom tvořili dobrou legislativu která by byla v souladu s právem, která by byla konzistentní. A v tomto smyslu výbor Jury, do kterého patřím, my jsme se snažili také poskytnout svůj přínos k některým článkům. Mám zde pozměňovací návrhu a my jsme se tady snažili mít také náš přínos. Je velmi důležité, že v dnešní diskusi bylo řečeno, a myslím, že i když to někteří kritizují, takže už jsme k tomu dospěli, vyloučení článku 5, že to není dobré pro konzistenci e, samotné této legislativy. Já si myslím, že je to dobré a že parlament musí pokračovat tímto směrem. Ale postupně do některých pozměňovacích návrhů se začlenují určité netypické sankce. A já si myslím, že by tomu nemělo být. Já mám na mysli pozměňovací návrh mého španělského kolegy a velkého přítele, pana Echeverrii, když nám říká, že bojovat s těmito věcmi můžeme pomocí pojištění, a že toto pojištění by se mělo týkat tedy nesplacení a pomocí tohoto pojištění by byly spláceny dluhy. Pokud by to bylo pojištění, které by se uzavíralo předem, dobře, ale pokud by se toto pojištění uzavíralo až pět dnů po, tak si myslím, že to není dobré. Já si svého parlamentního kolegy a přítele velmi vážím a kdyby to, tento pozměňovací návrh nepřednesl on, tak bych si myslel, že je to lobby pojišťoven. A chtěl bych říci, že je to něco, co nelze tolerovat. Myslím si, že to zdražuje hospodářský život a že je to absurdita pro konzistenci této směrnice. Pokud také jde o úrok z prodlení, ten musí být pouze omezen na právní zájem. Nesmí zde být jiná definice, protože to, co jsem dříve slyšel, co se týkalo malých podniků, my se můžeme ocitnout v situaci, že velké podniky se budou snažit dohodnout na nižších úrocích, než je eh, zákonný úrok. Tak jak jsem říkal, malé podniky netrpělivě čekají na to, abychom jim pomohli, aby potom neměli problémy s velkými distributory, s velkými eh, podniky, aby nemuseli muset mít nižší úroky. My právě o tom bychom měli hovořit dnes a také ve Štrasburku. A také bych vám chtěl říci, že rozšíření pole působnosti této směrnice je nebezpečné, pokud jde o veřejný sektor. Já a můj kolega Maria Muniz, kteří jsme podepsali některé pozměňovací návrhy. My máme jinou koncepci týkající se toho, co je veřejný sektor v tomto smyslu. Měli bychom tento veřejný sektor, který bude eh, určitým způsobem chráněn, ten by měl být pojímán jinak. Protože pokud se zde jedná o účast veřejného sektoru, to by bylo velké nebezpečí, protože veřejné orgány aby vytvořili veřejné podniky, tak se museli v rámci legislativy své země tak se museli postarat o to, aby tyto podniky dobře fungovaly v rámci legislativy Evropské unie. A já si myslím, že bychom měli mít velmi omezený, omezenou koncepci veřejného sektoru protože jinak by to bylo byla špatná tvorba zákonů. A pane předsedo, já si myslím, že v tomto výboru bychom neměli být eh, kompetentní v tomto směru, v této směrnici. Děkuji. Děkuji vám jsem velice rád, že jste přišel mezi nás a sdělil nám své názory. Budu také rád vás uvidím v budoucnosti, pan Pusoj, paní Vanoj a další. A já bych chtěl ukončit seznam řečníků ale myslím si, že nyní ještě můžeme pokračovat a to znamená, že pan Buzoj jako další. Propunerea pe care o discutăm este cu adevărat o... Děkuji, pane předsedo. Návrh, o kterém nyní diskutujeme, je opravdu velice důležitý. Musíme zajistit, aby ti, kteří neplatí včas, byli nějakým způsobem donuceni splatit své faktury. Samozřejmě se jedná zejména o orgány veřejné moci, protože zde je ten problém opozděných plateb největší. Opožděné platby blokují činnost zejména malých a středně velkých podniků. Tyto malé a středně velké podniky mají potom opravdu velice obtížnou hospodářskou pozici v mnoha členských zemí. Chci přivítat eh, práci paní Weilerové a také stínových zpravodajů, například pana Kreutzmana. Podařilo se jim se dohodnout na kompromisu který se týká těch nejdůležitějších aspektů návrhu právního předpisu. Chtěl bych ovšem opravdu trvat na tom, že je důležité, abychom si udrželi tuto pětiprocentní sankci ne pro soukromé podniky, ale pro orgány veřejné moci. Část mých liberálních kolegů jsou tohoto názoru. Protože já si myslím, že jinak by směrnice nebyla dostatečně přísná. Když zde máme tu 30-denní a 60-denní lhůtu, co se stane, pokud někdo nedodrží dokonce i tu 60-denní lhůtu? Pokud nebude možnost mít zde nějaké penále, nějakou sazbu, tak mnoho členských zemí se bude zdráhat uvést tuto směrnici do svého vnitrostátního zákonodárství. Ještě jednou děkuji za dobrý legislativní návrh. Děkuji vám. Další se hlásí na seznam řečníku. Prosím, přihlašte se, kdo by se ještě chtěl dostat. Takže paní Rojtová je poslední na seznamu řečníků. Další je paní Vaňo. Euh, Kolegyně, kolegové, nejdříve bych chtěla poblahopřát paní Weiler eh, k této práci, která je skvělá a také k tomu, že si udělala dostatek času, protože se setkala s různými stínovými zpravodaji několikrát. Jsem také ráda, že se věnovala našim námitkám a námitkám dalších kolegů, eh, protože komise tady začala v této směrnici rozlišovat soukromé a veřejné subjekty. Já se svými kolegy jsem měla ten dojem, že by bylo lepší škrtnout článek 5 a zachovat článek 3, tam, kde se to týká všech subjektů, nehledě na jejich pozici, ať se jedná o veřejné či soukromé subjekty. Další kolegové zase smýšleli opačně, chtěli vyškrtnout článek číslo 3 a chtěli zobecnit článek číslo 5. Takže logika je jasná, ale myslím si, že bychom se měli vyhnout dvojkolejnosti obou dvou článků, protože toto vede ke zmatku. Potom jsme také chtěli navrhnout uh, na prodloužení doby splatnosti na 60 dnů u nemocnic. Musíme také se podívat na zdravotnickou strukturu v jednotlivých státech. V některých státech je prostě lhůta 30 dnů absolutně nedodržitelná. Takže je těžké ji dodržet a nejedná se vždycky otázku zlé víry nebo špatný úmysl. Dále, pokud jde o sankce a proporcionalitu, sankce jsou dobré vždy, pokud se nebudou týkat hned prvního dnu spoždění, ale měly by se aplikovat až po 30 dnech, protože by to byla jinak dvojitá zátěž. Tato sankce by bylo něco navíc ještě k úroku z prodlení, takže by se zdvojnásobila. Pokud jde o úroky z prodlení, já si myslím, že obecně lze říci, že se ubíráme správným směrem jdeme cestou zjednodušení a jednotnosti. Takže blahopřeju paní Weiler, protože tento dokument je velmi dobrý. Musíme být konstruktivní a musíme ho vylepšit. Děkuji, Barbaro, za velmi kvalitní práci a děkuji, že jsi všechny vyslechla. Bernadette to právě všechno řekla, všechno, co se, se týče témat, o kterých jsme diskutovali. My jsme zajedno v tom, co se týče pozměňovacích návrhů o veřejném sektoru a o veřejných podnicích. Ale já bych ještě chtěla něco dodat. Já si myslím, že záležitost odškodnění ve formě paušálu, to bychom mohli zavést, aniž bychom se dotkli celku. Pokud zavedeme 3 pro 60-denní až 180-denní spoždění, a pokud by toto spoždění přesáhlo 80 dnů, tak by tato sankce byla vyšší. lépe řečeno 60 až 90 dnů, to jsem chtěl navrhnout. Děkuji, pane předsedo. Budu stručný, protože v podstatě eh, chci pouze podpořit to, co řekl náš stínový zpravodaj a chci poděkovat za velice konstruktivní příspěvky a za práci paní Vajlarové. Chci ještě poukázat na něco, co zde nepadlo. Totiž eh, vyhodnocení dopadu komise jasně dokázalo, že pravděpodobně nejdůležitějším faktorem pro vymáhání spožděných eh, plateb je ohled na stávající obchodní kontakty. A tento ohled na stávající obchodní kontakty a jeho udržení není pozměněn touto směrnicí. Tedy problém opožděných plateb je zde sice právně velice čistě a poněk, značně přísně vyřešen, ale totiž ta základní problematika, že některé pohledávky prostě nejsou a nechtějí být vymádány podniky, tak tuto problematiku pomocí této právní úpravy nevyřešíme. Druhá věc, říkalo se, že těch 60 dnů je příliš přísných a že zde máme nebezpečí, že vůbec žádná úprava nakonec nebude. Nyní máme 30 dnů jakožto základní princip a 7 úroků. Tedy již v ruce něco máme. Pokud rada nebude ochotná pokročit vpřed, i přesto, že zde tady nebudeme mít vyřezenou tu problematiku vymáhání požadavek, tak budeme moci říci, ano, členské státy nejsou ochotny se věnovat problematice opožděných plateb. Samozřejmě pro práci, kterou uvedla paní Vajlerová a stínový zpravodajové, to bude poněkud nepříjemné, ale na druhou stranu si myslím, že je to lepší, než abychom nalezli kompromis, který v podstatě k ničemu nepovede. Musím říci, že ty procentní sazby jsou v podstatě relativně vysoké ale i přes toho, kdy si myslím, že podnik, který škodu má, by mohl mít eh, větší odškodnění. Protože těch 9% je v podstatě jen pro ten případ, kdy není možné doložit žádné jiné, žádnou jinou škodu. A dále chci říci, že náš návrh a chci říct paní Gebhardové, že nejsem představitelem pravicové frakce, jak říkala, my jsme představiteli politického středu. Jde tady o tu definici orgánu veřejné moci a tu nebudeme potřebovat, když budeme mít obecné pravidlo, když budeme mít tedy těch 60 dnů jakožto strop pro všechny a tímto způsobem vyřešíme mnoho, mnoho dalších problémů. Děkuji. Uh, thank you, Mrs. Paní karatsa já chci zde zastupovat malé a střední podniky a proto si myslím, že myšlenka této směrnice má být snížení byrokracie a aby měly tedy malé a střední podniky lehčí život. Pokud se týče oblasti působnosti pak článek 1 hovoří, že tato směrnice se má týkat všech plateb v komerčním styku a potom úvodní ústavní říká, hovoří o veřejných, tedy soukromých subjektech i potom také veřejných subjektech. A pak se tady hovoří o ekonomických subjektech. Takže já si myslím, že B2B, tedy soukromé subjekty, jsou zásadním, e, zásadní součástí e, E, této směrnice, protože jednoduše je tomu tak, že podniky si vzájemně neplatí. Nejenom, že by neplatil pouze veřejný sektor. Mnoho e, společností je jak dluž, věřiteli, tak i dlužníky. E, takže já jsem chtěla toto ještě dodat. Já bych chtěla ještě poděkovat Barbaře, to jsem na začátku zapomněla. A já Osobně jsem zažila v krizi, že smluvní svoboda je opravdu velké plus. Může to však vést také ke zneužívání a proto musíme eh, zamezit eh, zneužívání a musíme také předcházet bankrotům. Měli bychom plně E, také využívat smluvní svobody a také měli bychom stanovit strop na 90 dní, protože může dojít ke krizi, může, mohou nastat takové problémy, že jestliže 90-denní platnost bude stanovena, pak to dá také manevrovací prostor pro podniky. Ale toto bychom neměli dovolit veřejným subjektům. Podniky, ty jsou v riziku, ale e, e, rozpočty, e, veřejné subjekty mají rozpočty, které byly již předem stanoveny politiky. Tam jednoduše se jedná pouze o byrokracii. A já si myslím, že toto se odehrává v mnoha zemích, ale nemá to být žádná omluva. A pak si také myslím, že bychom neměli mít žádné penále. Já bych odstranila jak procentuální penále, tak i paušální penále a také bych zvýšila úroky z prodlení. Já si myslím, že také e, nějaká paušální částka nemůže pokrýt e, náklady na vymáhání. Jak toto stanovíme? Vymáhání vždy něco stojí a my bychom měli všechny tyto náklady také uhradit a pokrýt. Takže jde především o to, aby aby se platilo co nejdříve. Děkuji. Děkuji, děkuji, skvěle, Pan Arias. Eh, děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěl také poblahopřát paní zpravodajce za tento dokument. Takže paní Weiler, myslím si, že jste udělala dobrou práci, nezávisle na tom, že jsme měli odlišné názory týkající se původního textu a schopnosti tohoto dokumentu, této legislativní iniciativy, aby mohla vyřešit existující problémy týkající se opožděných plateb mezi různými sektory, mezi různými podniky Evropské unie. Já jsem si jistý, že dokument i předložené pozměňovací návrhy mají za cíl vyřešit problémy, které existují a týkají se opožděných plateb. Na tom se všichni shodneme. Já bych chtěl reagovat na to, co řekl pan Masy. On se zmiňoval o pozměňovacím návrhu, ale já tam nehovořím o pojištění, ale o finančních službách. A on se zmiňoval tedy o pojištění a myslím si, že tento nápad by nebyl špatný. Ne, abychom ho dali sem, ale nebyl by to špatný nápad, a mohly by k tomuto pojištění přiběhnout obě strany, když by podepisovali smlouvu. Mohlo by to být ne, nepovinná záležitost. Finanční služby, kterých se týká pozměňovací návrh, by se odehrávaly poté. Já si myslím, že je to dobré, protože veřejné služby by eh, tedy mohli, poskyt, eh, mohli žádat poskytování služeb a za, záviselo by to také na dobré vůli. Obvykle, když se podepisuje smlouva, tak podnik se z toho raduje. Nepřemýšlí o problémech, ale problém je v tom, když tento podnik nedostane ve smluvní lhůtě zaplacenou svoji zakázku, svoji práci. Náš cíl je vyřešit problémy, které vytvářejí nerovnováhu a vyřešit tento problém odpovědným způsobem a rychle. Mohli bychom hovořit i o momentu podpisu a neměli bychom hovořit o penalizaci nebo sankci. O tomto bychom hovořili pouze v tom případě, kdyby veřejný subjekt nesplnil své podmínky, tak jak to uvádím ve svém pozměňovacím návrhu. Děkuji. Uh, paní Rojtová a potom pan Mandels. Děkuji, pane, děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěla využít čas k tomu, abych zdůvodnila svoje pozměňovací návrhy. Eh, v první řadě, protože jde o nařízení, tak bychom měli být velice přesní, co se týče eh, výkladu toho, co se vlastně změní. Proto jsem navrhla pozměňovací návrh číslo 5 k článku 4, který se zabývá vysvětlením jak postupovat v případě kumulativních faktur a chci vysvětlit na příkladu nemocnice například která objednává průběžně při decentralizovaném systému od jednoho dodavatele léčiv v průběhu třeba jednoho dne jde několik objednávek nemusí to být jenom jedna objednávka a tam by mohlo hrozit riziko že by také bylo ve stejný čas že by mohlo být několik faktur a že v takovém případě kdyby byl jeden dodavatel jeden odběratel a je to časově sladěno tak by se mělo na to pohlížet jako na jednu kumulativní fakturu neboli pohledávku v případě že by to byla pohledávka po lhůtě splatnosti. Eh, dost jsem toto konzultovala s právníky právě proto abychom našli vhodnou dikci která by tento problém dokázala ošetřit aby nedocházelo ke spekulativnímu Eh, vydávání více faktur, když objednávky jsou různé. Já, prostě tak, tak systém může fungovat. Eh, druhý problém se týká už politického názoru. Já si myslím, že eh, opravdu není možné rozlišovat, co se týče sankcí, mezi veřejným neboli státním sektorem a soukromým sektorem. A pouze jde o to, jak to učinit. Myslím si, že jsme se na tom víceméně tady shodli. Já se dokonce domnívám, že Eh, by tedy měl být zrušen ten článek five který dává tu pětiprocentní sankci těm veřejným subjektům ale mimo jiné i když jsem ten návrh nepodala tak jsem pro abychom i zrušili to rozlišení na těch thirty anebo sixty dnů protože ani tady si nemyslím že to je správné a mravné protože co zavádíme? zavádíme eh, paušální další sankcionování de facto a zjednodušení sankcionování abychom zabránili skutečně eh, prodlouženým platbám tam kde eh, je platební schopnost to splatit vůbec. ale to je cíl. ale vytvářet ten dvojí režim pro soukromé a, nesoukromé subjekty si myslím že je velice složité. navíc používáme definici pro veřejné zakázky abychom rozlišili co je veřejné a co není veřejné a každá země si stanovuje co je obsahem toho co je veřejné a není veřejné a jsou dokonce země které dodnes vlastně ten seznam nevytvořily a tudíž by i spekulativně ho mohly podřizovat právě těm dalším úlohám které na ně klademe z tohoto pohledu. a já se skutečně domnívám že je potřeba spíše jít po vyšších sankcích ale nerozlišovat a neříkat že je mravné platit za sixty dnů pro jeden subjekt a za jiný u jiného subjektu jenom eh, že musí být do thirty dnů zaplaceno. Eh, dále jsem chtěla říct že si myslím že není úplně správné tak jak komise navrhla, navrhla eh, vlastně tu paušální eh, sankci respektive náhradu eh, škody nebo nákladů na vymáhání pohledávek tak jak ji navrhla a já jsem tam navrhla tedy systém který je pozvolnější protože bych chtěla říct že pokud jde o malou částku která je vymáhána tak se píše jenom dopis pokud je to větší částka tak se telefonuje a bere se na to právník a tudíž ty náklady by, jsou potom skutečně vyšší a že prostě není možné aby eh, vlastně se platilo nevím tisíc eur eh, když eh, prostě prostě že si myslím že to má být rozlišeno podle velikosti té pohledávky že to ani neodpovídá. ještě bych mohla zdůvodňovat dále nechci zdržovat poslední nebo první pozměňovací můj návrh se týká toho že si skutečně myslím že nevyřešíme ten základní problém tím když budeme extendovat možnost tady pokutovat pod těch pět eur že to není ta cesta ten hlavní cíl takže vypouštím a chtěla bych aby to bylo tak jak to je dosud to znamená že pohledávky eh, eh, které mají, jsou nižší než pět eur tak by neměly být tady pod tímto novým režimem. děkuji za pozornost. euro. Eh, protože nyní, je, nyní existuje pěti, eh, hranice pěti euro, pod kterou se vlastně nepřistupuje k sankcím a úrokům z prodlení. Podle směrnice dosud platné nebo nařízení, nevím, je to až na těch pět euro. Toto nové nařízení ruší tuto pěti eurovou hranici. A já chci, aby tam zůstala v tom systému protože si myslím že tím opravdu neřešíme hmm. ten problém. a mimo jiné existuje velmi spekulativní chování exekutorů kteří skutečně za minimální částky jsou schopni vymáhat neskutečně velké peníze a spekulativně čekají až to v těch úrocích naroste do, do větších částek takže bych to nepodporovala tady tento eh, exekutorský manýr. Hmm. hmm. Pan Mendels. V neposlední řadě. Co mi tady chybí, je také disciplína bank, protože problémem je především přístup k financím. Veřejný sektor by měl jít příkladem a myslím si, že jestliže veřejný sektor platí příliš pozdě, tak by měl být také sankcionován. Jestliže platíte včas, tak tam není žádné penále, nic a všechno funguje tak, jak by to mělo. Je to myšleno jenom pro veřejný sektor a pro podniky, které platí pozdě. Takže si myslím, že byste neměli potom na zpět, spoštěné platby platit pouze vyšší úroky, ale také penále. A já doufám, že banky se z toho poučí a doufám, že také se nám podaří nalézt přístup k financím tak, aby například také podniky dostaly úvěry od bank, které potom budou řádně splácet. Děkuji <clears throat> za velice důležité příspěvky a nyní požádám paní Brinkman z komise, aby se vyjádřila a potom pan Brian, který vedl eh, jednání za radu. Než přijde paní Brinkman, tak chci také připomenout, Podíváte-li se na analýzu dopadů, tak uvidíte, že tady se eh, také hovoří o harmonizaci platebních lhůt. Já chci připomenout, že harmonizace platebních lhůt byla také analyzována komisí do detailu a máme tedy implikace, se kterými se můžeme seznámit, než uděláme definitivní rozhodnutí, kterou cestou se budeme ubírat. Možná, že zpravodajka a stínoví zpravodajové by se s tím mohli ještě seznámit. Možná, že nyní také se vyjádří paní Brinkman ke jednotlivým pozměňovacím návrhům. Děkuji, pane předsedo. Ano. Já bych chtěla připomenout, že komise vždycky nebo lépe řečeno, že my jsme dospěli k odlišnému názoru. Takže, jak jsem říkala, komise dospěla k odlišným závěrům, pokud jde o tuto schodu, které bylo dosaženo v různých rozpravách. Takže já zde nebudu skrývat svoje zklamání kvůli těm, kteří prohráli v této diskusi, protože konec konců my všichni sdílíme stejné cíle, chtěm, chceme hájit malé a střední podniky. A abychom tohoto cíle dosáhli, tak je jasné, že jsme dospěli k odlišným závěrům. Pokud jde tedy o poslance, o vás a pokud jde o komisi. Takže jsem do jisté míry zklamán, protože je jasné, že během současné krize Přístup k úvěrům je základem pro malé a střední podniky a my si myslíme, že harmonizace splatnosti pro podniky ovlivní také úvěry mezi podniky a proto malé a střední podniky zůstanou bez těchto úvěrů od velkých podniků, které budou věřiteli a budou se muset obrátit na banky. Takže víme, že ve stávajícím období banky nechtějí dávat příliš mnoho věru malým a středním podnikům, takže je to bludný kruh, který nám nakonec neumožní vyřešit problémy malých a středních podniků. Ty mají velký problém, který se týká opožděných plateb. od věřitelů, od dlužníků. Ale nesmíme také zapomenout, že většina podniků těží z těchto úvěrů mezi podniky a přišli by o tuto možnost. Takže jsme velmi zklamáni těmito závěry, ke kterým se dospělo, protože si nemyslím, že můžeme skutečně pomoci malým a středním podnikům, o což nám šlo od začátku. Kromě toho jsme eh, měli celou řadu studií, vyhodnocení dopadu, vyhodnotili jsme všechny kladné a záporné stránky a já si myslím, že jsme našli rovnováhu a také jsme zanalizovali ty klady a zápory, ale je vidět, že vy nezdílíte náš názor. Základní prvek našeho návrhu to byla harmonizace platebních lhůt pro veřejný sektor, protože si myslíme, že v této oblasti malé a střední podniky i ostatní podniky se nacházejí v situaci, kdy nemají příliš velký manévrovací prostor. A veřejné orgány jsou ve zcela jiné situaci než další podniky, jak jste sami řekli. Takže základní opatření pro omezení lhuty splatnosti na 30 dnů, to bylo pro nás základem. Doufáme, že to nebude ještě dále rozředěno, že skutečně malé a střední podniky budou moci těžit z tohoto plusu, z tohoto pokroku, protože je to pokrok oproti stávajícím textům a bylo by to skutečně velké zklamání, pokud bychom viděli, že návrh by spočíval v tom, že by zde bylo 60 či více dnů. Takže by to bylo zklamání nejenom pro nás, ale i pro malé a střední podniky. Nemáme příliš času, takže bych tedy chtěl zdůraznit pouze toto. Komise je zde pro vás. Pokud byste cokoliv potřebovali, nebo eh, pokud byste společně chtěli nalézt řešení pro transakci, vždy jsme tu k dispozici. Děkuji. Uh, Děkuji, pán paní Brinkman, pan Brian za radu. Děkuji, pane předsedo. Není zcela obvyklé, že budeme vždy zcela souhlasit s komisí a s parlamentem také, ale je tomu tak. Jde o to, že my zcela sdílíme obavy komise, pokud jde o to, jak se vyvíjí v parlamentu obecná myšlenka. Já bych se zde chtěl soustředit na tři otázky. Harmonizace lhůt mezi podniky byla podrobně prostudována komisí ve svém vyhodnocení dopadu a nakonec byla zamítnuta, protože to bylo špatné řešení. Prosím, přemýšlejte o tom, protože by bylo velmi vážné, pokud by parlament trval na otázce, na záležitosti, která nemá příliš velký hospodářský význam. Předem to může vypadat tak, že to možná vyřeší problémy, ale ve skutečnosti to způsobí mnoho dalších problémů. Tolik problémů, že komise to zamítla i hned a nezařadila to do svého původního návrhu. Stojí to v zhodnocení dopadu, jaké k tomu měla komise důvody. Takže prosím, pozor na harmonizaci lhůt mezi podniky. Rada je zcela proti a zcela souhlasíme s analýzou, kterou provedla komise. Za druhé, jsme také toho názoru, že veřejný sektor, který je chápan jako e, veřejné orgány nebo orgány veřejné správy, by měly mít určitá omezení, určitá pravidla, aby nezneužívali svou moc. A my souhlasíme s touto obecnou lhůtou, také by tam bylo několik výjimek, ale souhlasíme se lhůtou, kterou požadovala komise. A tato lhůta by byla 30 denní. Také bych se chtěl zmínit o další odchylce či odlišnosti, kterou zavedl parlament a také nás velice znepokojuje. Jedná se o rozšíření oblasti působnosti toho, co je stanoveno jako e, orgány veřejné správy. Návrhy, které zatím byly předloženy, říkají, že bychom se měli zahrnout co nejširší e, veřejný, veřejný sektor. Čím širší bude tento veřejný sektor, tím více veřejných podniků, které e, soutěží, které jsou konkurencí pro soukromé podniky, by tam patřilo a nedocházelo by zde k rovným podmínkám. Dochází tedy, tedy rozšíření k oblasti působnosti, ale zároveň by se zde tvrději zacházelo s veřejným sektorem. Takže rada je proti tomu, abychom rozšiřovali oblast veřejného sektoru. Myslím si, že jak to původně stanovila komise, tak, tak to bylo správně. Také bych se chtěl zmínit o jedné záležitosti, o které se zde hodně hovořilo. Jedná se o sankce. Je to článek 5, 5 a rada ho plně zamítá. My jsme si v radě mysleli, že těch 5% je zcela nevyvážená částka a způsobuje velké problémy, kvůli kterým pokud jde tedy o příjemce pomoci nebo příjemce sankcí, dotčený subjekt a dochází zde k příliš velké kompenzaci. A tato příliš velká kompenzace může velice narušit Eh, danou situaci. Nikde v žádném státě jsou sankce přínosné pro dotčený subjekt, ale vždy sankce pobírá stát. A zde máme právní koncepci, která je zcela pokřivená, která není správná, je problematická a my bychom neměli vytvářet takovou legislativu, abychom si způsobovali problémy. Měli bychom se jim vyhýbat i nyní, i v budoucnu. Já bych chtěl říci, že postoj Rady se velice blíží k původnímu postoji komise. Kromě tématu sankce nezdílíme ten názor na těch 5%, ale pokud jde o zbytek, tak eh, sdílíme názor komise a my bychom byli rádi, pokud by to bylo možné, aby parlament ještě přeskoumal svůj postoj a změnil by ho. Já mám velice rád paní Weiler. Já chápu, že se setkávala s velkými obtížemi, protože se musela zabývat tímto složitým tématem. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za tuto možnost vyjádřit svůj názor a názor rady. Děkuji. Nechci zahájit novou diskusi. Máte opravdu něco konkrétního? Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, já bych nechtěla znovu zahajovat rozpravu, ale ve vší úctě to, co říkala komise, já jsem to konzultovala se svými kolegy, ale já jsem dobře nepochopila zklamání komise, protože všichni máme stejný cíl, jak jste říkal, usnadnit život pro malé a střední podniky. Já chápu to, co bylo řečeno o 30-denní lhůtě, ale my jsme nepochopili a omlouvám se za toto. Nepochopili jsme, proč přesně jsou zklamáni. Já navrhuji, abyste si vzali do kruce analýzu dopadu a tam na určitých stránkách najdete, proč eh, komise nejde cestou, nechce jít cestou plné harmonizace. Takže já vám doporučuji, abyste se s tím seznámili, seznámili a uvidíte, zdali můžete souhlasit s názorem komise či ne. Takže já se domnívám, že tato analýza dopadu je dobrá, stojí za to si to opravdu přečíst. Ale my jako výbor se zabýváme analýzou dopadu dopadů a někteří z nás nechtějí jednoduše přihlížet k této analýze dopadů, ale já doporučuji, abyste se s touto analýzu opravdu seznámili. Já si myslím, že především paní Hanslík by se s tímto měla seznámit. To je moje neutrální pozice jako předsedy. Pane Dione, co chcete dodat? Nechci znovu zahájit celou diskusi. Ano, děkuji, pane předsedo. Vy jste nás podruhé vyzval, abychom se podívali na analýzu dopadu. A Jestli si myslíte, že my jsme to nečetli, tak se mílíte. <clears throat> Já jsem se s tím seznámila, také jsem <clears throat> hovořil s podnikateli a se zástupci podniků. A jestliže uděláte toto také, pane předsedo, tak zjistíte, že mají velké problémy že malé Eh, přání malých a středních podniků je v rozporu s přáním komise. A to je, proč my toto navrhujeme. Ne, že bychom eh, toto nečetli. Spíše opravdu jsme si vyslechli názor podniků. Ano, děkuji. Jsem rád, že jste si to přečetl. Hm. A Potom jsme tady také hovořili o právním stanovisku k návrhu a já bych chtěl požádat také právního zástupce, aby přišel na schůzku koordinátorů a sdělil nám své názory. Možná paní Weiler by mohla udělat závěrečné shrnutí. Ano, tak to ráda učiním. Chtěla bych se věnovat některým otázkám a některým komentářům. Za prvé, k té poslední poznámce. Vím, že Mí kolegové stínoví zpravodajové samozřejmě četli všechny dokumenty a zpravidla se všichni zúčastňovali našich schůzek se svazy. Znamená to tedy, že znají všechna plus a všechna minus, všechny aspekty, které hovoří pro a které hovoří proti. Ale samozřejmě v určitém časovém momentu musíme dospět k politickému rozhodnutí. A nyní se dostávám k prvnímu bodu k radě. Chápu, že je rada zklamána, ale Toto je demokratický proces, na kterém se podílí velice mnoho rozdílných skupin a frakcí. Tak tomu prostě je a musím říci, naštěstí, díky bohu, nemáme žádnou frakci, která eh, by byla schopná prosadit sama o sobě své vlastní názory. My jako frakce se musíme vždy dohodnout a rada si to jistě dovede představit, protože musí sladit pozice 27 členských států. To jistě pro radu není snadnější než eh, pro mě dom- když se mám domlouvat se stínovými zpravodaji. Samozřejmě, že zde máme jiné postoje než rada, protože v radě jsou různé odlišné národní pozice, které jsem u nás takto nezjistila. U nás proběhl demokratický proces a proto je třeba také akceptovat změny. Já sama musím aspektovat změny. A znovu opakuji, já osobně a velká část mé frakce bychom bývali byli proto, aby zůstala zachována smluvní svoboda. A v rámci takovéto smlouvody jsme byli pro celou řadu pravidel. Ovšem, zjistila jsem, že není možné získat pro toto podporu a proto jsem ochotná tedy se od svého vlastního postoje od, odchýlit. Je jasné, že veřejní zadavatelé mají jít příkladem. To jistě ano, ale chci apelovat ještě jednou na všechny, že není možné znovu opakovat něco, co máme na stole již od prosince totiž to pětiprocentní penále pro veřejné zadavatele. Již od počátku při prvních diskuzích zde v parlamentu jsme byli toho mínění, že těch 5% je příliš vysoká sazba. A tedy nyní po půl roce přeci není možné se k tomu znovu vracet. Prostě o těch pěti procentech jsme takto nikdy hovořit nechtěli. Zda budeme mít dvě procenta, jak jsem to navrhla já, či jakožto alternativu žádné penále a místo toho navýšení úroku z prodlení, i to je jistá možnost, protože i to je určitý typ sankce. Ale chci říci, že bez pravidel se nedostaneme dál. Známe zákon z roku 2000 a ten prostě nestačil. Chci využít tuto příležitost i k tomu, abych poděkovala právnímu výboru a chci apelovat na kolegy, a zde se jedná o to zpřísnění výboru Jury, o, to, o ten článek o těch obchodních metodách, já chci, abychom ho zde nepodceňovali. Samozřejmě to vše nevyřeší, jistě ano, ale je to obohacení stáve tohoto právního předpisu a proto chci za to výboru Jury poděkovat. Je jasné, že a tento apel jde i na radu, nechceme mít zákon, jako má Francie. Totiž zákon, kde, je tis, kde jsou stovky výjimek, všichni již ztratili přehled, protože neustále přicházejí další a další výjimky. My chceme mít koherentní legislativní předpis. A pokud chceme mít koherentní legislativní předpis, tak musí být proveditelný a srozumitelný a nesmí být byrokratický. Proto opravdu apeluji na vás, abychom vydrželi až do konce a nenechali se ovlivnit snahami různých svazů, i když jsou třeba vedeni dobrými záměry. Opravdu nenechme se ovlivnit a nevy, nevčlenujme do právního předpisu příliš velké množství výjimek. Říkám to proto, protože znám kreativitu svých kolegů. Právě jsem zažila v liberální frakci, že jsou zde i různé jiné názory, i v dalších frakcích zde máme jiné názory a myslím si, že jediná zelená, která zůstala konzistentně, je paní Rüde. Tak tomu bohužel je, všichni ostatní své názory měnili. Závěrem chci říct si ještě jednou, musíme a měli bychom, přála bychom se, abychom měli odvahu stát za naším rozhodnutím a nej, nevydávejme se cestou jakýchsi právních vytáček, protože je to politické rozhodnutí. Zda se vydáme cestou smluvní smlouvy či ne. Možné to je, většina si to přeje pokud bychom to chtěli, možné to je. Stejně, možné by bylo možn... Stejně tak by bylo možné, prané Krocmane, zavést sankce, tedy penály, do německého práva. Pokud by to většina chtěla, možné by to bylo. Musíme se tedy politicky rozhodnout, chceme to ano. Ano či ne, my zde máme jinou linii, jsme toho názoru, že jiné nástroje jsou lepší. Ale já se zde nechci opravdu znovu vydávat na tu pouze právní úroveň a říci, tak toto není možné. My jsme politicky toho mínění, že potřebujeme úpravu i pro soukromé podniky a měli bychom si za naším názorem stát. Pokud budeme toho mínění, že je třeba zvýšit úroky z prodlení či nějaké jiné sazby, tak bychom si zatím opět měli stát, protože se všichni shodneme na tom, že chceme něco učinit pro malé a středně velké podniky. Samozřejmě, jsou zde různé nástroje pro dosažení tohoto cíle, to je jasná věc, ale opravdu já bych si velice přála, abychom měli koherentní zákon a ne zákon, který eh, se již tři měsíce po schválení dostane před nějaké soudy. A proto vás ještě jednou prosím, abychom ve Štrasburku ještě jednou tedy debatovali o efektivním zákonu, který by, mo- který by mohli podpořit všichni. Pokud by byli jednotlivci toho mínění, že takto to podpořit nemohou, samozřejmě, to je demokracie, to musíme akceptovat. Ale je důležité, abychom nalezli jasnou, velkou většinu také z ohledu na vyjednávání s radou. Um, no, 28. dubna budeme hlasovat a také ještě uzavřeme naši diskusi předtím a paní Weiler dále ještě bude také diskutovat se stínovými zpravodaji a mně se zdá, že to nejdůležitější, co můžeme udělat pro malé a střední podniky, je to, abychom co nejrychleji také zlepšili platební podmínky. E, tak jestliže máme budeme mít oddílný, jiný názor, tak můžeme celé jednání ještě dále prodloužit a toto nám také nejde. Já doufám, že všechno toto zvážíte a těším se na to, že budu předsedat tomuto výboru při hlasování 28. dubna. Není končím schůzku schůzi a schůze koordinátorů bude pokračovat v 18 hodin. Eh, a na schůzi koordinátorů budeme hovořit také o návrhu paní Weisberger. Zítra ráno se sejdeme v 9 hodin a bude zde prezentována pana Greka o společném trhu a v 11 hodin přijde pan Monty. Těším se na vás zítra.